E, kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie... Dalším bodem na našem pořadu e, jednání je prohlášení vysoké představitelky pro zahraniční věci týkající se právního státu e, v Rusku. Eh, její prohlášení pronese paní Děry je, jejím jménem, takže já vám tímto dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, vážení poslanci, na žádost baronky Eštnové Teď maďarské předsednictví eh, rady eh, ji zastoupí během této eh, debaty, protože, jak víte, baronka Aštnová cestuje po severní Africe, a po Blízkém východu. Jsem velmi ráda, že jste se rozhodli projednat otázku související s lidskými právy a správním státem v Rusku. Přes určité pozitivní signály od prezidenta Medvěděba v loňském roce je situace v oblasti lidských práv eh, v Rusku a zejména v oblasti Severního Kavkazu velmi znepokojivá. Násilí, zastrašování eh, proti eh, aktivistům za lidská práva a nezávislým novinářům je velkým zdrojem znepokojení pro nás těch eh, incidentů byla celá řada, například je možné se zmínit o brutálních útocích na ruské novináře Olega Kašina, Anatolie Adamčuka a také na ekologického aktivistu Konstantina Fetisova. To jsou připomínky, že tady vzrůstá klima nejistoty a zastrašování a s tím se musí novináři a aktivisté v Rusku potýkat eh, každý den. Přes ujištění z nejvyšších míst eh, jen velmi, čas, jen velmi zřídka se podaří pachatele eh, předat eh, spravedlnosti. Zločiny eh, vůči ochrancům lidských práv, jako byla paní Estemerová, Politkovská, Baborová, pan Markelov, abych jmenoval jenom několik z nich, nebyly nikdy eh, vyšetřeny a myslím si, že to ukazuje problémy s nezávislostí a efektivností eh, ruského soudnictví. Dokud budou tyto zločiny nevyřešeny, tak eh, bude panovat atmosféra beztrestnosti. Měla bych se mít také o pozitivním vývoji, například je to rozhodnutí moskevského magistrátu schválit eh, mírové demonstrace, které byly až do loňského roku zakázány. My jsme toto rozhodnutí přivítali současně, ale máme zprávy o tom, že dochází ke své volnému zatýkání eh, těch, kteří demonstrují, včetně opozičních eh, politiků, kteří se těchto schválených demonstrací účastní, což je zase velmi vážným zdrojem znepokojení. Svoboda eh, projevu, svoboda združování, eh, to jsou všechno nezbytné podmínky pro rozvoj moderní společnosti. Tyto svobody jsou také zakotveny v ústavě Ruské federace. Všechny jsou také součástí závazků, které Rusko eh, Eh, má jako člen eh, Organizace spojených národů, OS, eh, OBSE a Rady Evropy. Evropská unie vyzývá Rusko, aby dodržovalo tyto závazky a garantovalo práva svých občanů. Prezident Medvěděv požádal svou Radu pro lidská práva, aby prověřila případy Chodorkovského a Magnického, to, což je rozhodnutí, které my vítáme. Evropská unie vždy dával najevo své vážné znepokojení nad tím, jakým způsobem byly tyto případy eh, řešeny. Prezident Medvěděv také často kritizoval právní nihilismus, který eh, v Rusku panuje. Evropská unie je připravena podpořit eh, úsilí Ruska při řešení této situace, zejména při reformě soudnictví v Rusku. Jsme přesvědčeni, že modernizace se vyžaduje právní stát, a rovné, rovná práva a povinnosti pro všechny a my si myslíme, že právě právní stát by měl být v jádru našeho partnerství pro modernizaci. A v tomto kontextu jsme již připravili konkrétní kroky, například eh, založení odvolávacího systému soudu pro občanskoprávní a trestní případy v Rusku, a to ve spolupráci s administrativou prezidenta Medvěděva a s Radou eh, Evropy. Má, dále máme projekty týkající se plnění hákských umluv a korupce. Kromě toho je také velmi znepokojivá situace na Severním Kavkaze. Vítáme novou strategii pro hospodářský a sociální rozvoj této oblasti a úsilí eh, místo předsedy vlády Chloponina, ale potřeba provádět další opatření, abychom, eh, aby bylo možné trvalým způsobem zamezit eh, působení teroristů, kteří páchají barbarské Eh, činy proti eh, civilistům. Beztrestnost eh, také bezpečnostních složek v Čečensku dále posiluje hněv a, rozhodčení občanů v této oblasti. Chtěli bychom vyjádřit hold všem těm, kteří přišli o svůj život, všem obětem agrese ke kterým došlo eh, v oblasti Severního Kavkazu. Pane eh, předsedo, vážení poslanci, současná zpráva tedy není příliš pozitivní. Existují ale určité pozitivní signály. Obecně nedošlo k skutečnému pokroku v oblasti lidských práv v Rusku. Neměli bychom ale eh, skládat ruce do klína Myslím, že řada precedentních rozsudků Evropského soudu pro lidská práva eh, je velmi důležitou pobídkou pro další eh, rozvíjení evro- eh, ruského práva v oblasti lidských práv. My také vedeme dialog s Ruskem o těchto otázkách a Rusko s námi tento dialog vede, přestože samozřejmě má k němu své výhrady. My v tom budeme pokračovat, protože to nemá žádnou alternativu. Děkuji, děkuji. Teď eh, dám slovo eh, jednotlivým politickým stranám za EPP. Pohovoří pan Georgi Schöpflin. Děkuji, děkuji, pane předsedo, paní ministrině. Pane komisaři, ti z vás, kteří eh, znáte Rusko, víte, že to, co se, eh, se tam nazývá právním systémem, eh, neodpovídá tomu, co známe od jinut. Z toho vyplývá, že jestliže Evropská unie při jednání s Ruskem musí eh, brát v úvahu takové věci jako polskou interferenci, korupci a v některých případech i násilí. Vztahy mezi eh, Ruskem a Západem tedy jsou zatíženy nejistotou a také eh, kompletní absencí zodpovědnosti. Co se týče ruských občanů, ti jsou velice často ovlivněni násilím a nahodilostí Eh, což neodpovídá eh, dodržováním univerzálních lidských práv, eh, čili je potřeba se zamyslet nad tím, čemu říkáme legal, legalnost a nelegálnost. Děkuji. Eh, dále pan Adrian Severin, který hovoří jménem socialistů a demokratů. Pane předsedo, dámy a pánové, model eh, sdílení eh, moci mezi státem a členy společnosti rozhoduje obsah rozhodování, zatímco prediktabilita a správné posílení těchto, zajištění těchto rozhodnutí závisí pochopitelně na nezávislosti soudního systému. Evropská unie a Rusko by mohlo spolu, spolupracovat pouze, jestliže tato, tento model sdílení moci a také soudní systém, soudní systémy jsou kompatibilní. Ehm, dosáhnout eh, takovéto kompatibility ehm, je naprosto eh, zásadní pro další eh, budování partnerských smyslů. Rusko je členem Evro, eh, Rady Evropy a také podepsalo chartu evropských práv. Proto také má kompetenci, aby, proto, aby se zamyslelo nad fungováním těchto věcí v Rusku. Měli bychom tedy se spolehat na Radu Evropy, která společně s Ruskem by měla dosáhnout eh, svobody a spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že Evropská unie se také přidá k úmluvě. Měli bychom využít této situace k tomu, abychom eh, urychlili konvergenci eh, také v oblasti demokracie a právního státu. Eh, před mnoha lety, kdy Evropský parlament měl velice malou moc, Eh, všechno se točilo pouze kolem toho, že jsme neustále na někoho ukazovali prstem, ale v současné době jsme velice mocnou politickou institucí, což znamená, že máme větší zodpovědnost, máme větší pragmatismus a musíme se také omezovat ve svých eh, rozhodnutích. Eh, neměli bychom se řídit emocemi, neměli bychom také přistupovat lehko k některým našim hodnotám. Nemůžeme pouze vycházet z toho, že někdo někde něco řekl nebo že jsou nějaké dohady. Naše kredibilita, která vychází z dospělosti našeho přístupu, eh, a také z naší otevřenosti je nejlepší zbraní, kterou můžeme mít ve svém dialogu s Ruskem v době, kdy naši občané od nás eh, žádají, abychom vyvinuli strategické partnerství a nezahajovali novou stranou válkou. Paní madam Kristina Ojland. Děkuji, pane předsedo. Rusko považujeme za důležitého partnera EU a proto čekáme od Ruska, že bude dodržovat své mezinárodní závazky a bude a zaručí ústavní práva svým občanům. Je skutečností, že porušování lidských práv, občanských svobod a právního státu eh, se staly běžnou věcí v Rusku. Nezákonnost a široce rozšířená korupce vedly k emigraci 300 tisíc občanů z Ruska pouze v loňském roce. Je těžké si představit, jak zahraniční, tak domácí investice v takových podmínkách. Ruské orgány zjevně provádějí nezákonně, tedy zaručují eh, právní stát a pořádek. Eh, situace na Severním eh, Kavkaze je toho příkladem. Ruská ústava zakotvuje systém do politických stran, ale de facto jde o systém jedné politické strany s marginalizovaným parlamentem. Já bych se rád, ráda dotázala zastupeně rady, jaká Eh, jaké sankce, jaká opatření uvalíme na vysoké představitele Ruska, které nesou přímo odpovědnost za porušování lidských práv a podrývání právního státu. Evropská unie musí ve své politice vůči třetím zemím vystupovat konsistentně. Zdiskreditovalo by to EU, pokud bychom přivírali oči nad vážnými, vážným porušováním v některých zemích, zatímco bychom uvalovali tvrdé sankce na jiné země za ty prohřešky v Rusku musí prostě dojít ke konkrétním zlepšením, je třeba si to jasně říci. Děkuji. Není pan Werner Schulz za zelené, prosím. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die russische Föderation. Ruská federace není právním státem, přestože má téměř dokonalou ústavu. Eh, ústava se liší od skutečného fungování státu. Tomu státu chybějí některé základní předpoklady, jako je nezávislé soudnictví a svobodný tisk. Eh, nejsilnější eh, orgán soudnictví je Soud pro lidská práva ve Štrasburku. Ruští občané se obracejí na Soud pro lidská práva, protože za dostičení se jim nemůže dostat u nich doma. To také ukazuje vysoký počet odvolání k tomuto soudu. Přestože jak pre- premiér Putin, tak prezident Medvědět jsou právníci, tak eh, dělají jenom velmi málo pro to, aby bojovali proti právnímu nihilismu. Eh, myslím, že je možné jejich postoj označit spíše za právní cynismus eh, soudní případy jsou domlouvány předem, soudci Eh, se více starají o svou vlastní eh, bezpečnost než o eh, spravedlnost. To ukazuje také případ Chodorkovsky. Soudce Danilkin dostal rozsudek nadiktovan předem. Případ Chobodovsky a Lepeděv vedl k tomu, že byly tito ti odsouzené osoby poslány znovu na Sibiř, tak jak tomu bylo za carského a stalinského Ruska justice naprosto zastupuje zájmy státu a e, účastní se také stíhání politických oponentů. Vraždy novinářů také vytvořily atmosféru utlačování a strachu. E, případ Magnicky, e, což je případ právníka, který odhalil korupční případy a který se kvůli tomu dostal do vězení a tady mu byla odepřena lékařská péče a v důsledku toho přišel o život dohoda Evropské unie s Ruskem bude mít smysl pouze, pokud eh, ten projekt modernizace bude ruské vedení brát eh, vážně a pokud budou zajištěna ústavní práva občanů a eh, budou naplněna doporučení Rady Evropy a OBSE. Rusko by se mělo vydat na cestu k demokracii. Víme, že například probíhají volby do parlamentu, volí se prezident, nicméně Eh, pravidla pro schvalování politických stran a skutečné provádění svobodných voleb je tady ještě velmi eh, nedokonalé. Děkuji. Nyní pan Tenok za EKR. Pane předsedo, Rusko je důležitým partnerem EU v celé řadě ohledů, ale nemůžeme se tvářit, že Rusko je opravdová demokracie s právním státem, nevyřešené vraždy žurnalistů, aktivistů za lidská práva, politicky motivované Eh, soudní procesy eh, hovoří za vše. Proč je Rusko tolerováno jako člen Rady Evropy? To je dobrá otázka. Eh, určitě Kremlin to využívá k mezinárodní legitimizaci své vlády, jak to nedávno jsme se dočetli v ve Wikileaks. Prakticky jde o mafiánský stát, jak říkali američtí diplomaté ve svých depeších. Rusko má autoritářskou vládu. Evropský soud pro lidská práva má nedořešených 27 tisíc případů jenom z Ruska a přitom eh, ruský soudce může přikázat britské vládě, aby dala britským vězňům právo volit. To ukazuje jenom absurdnost členství Ruska v Radě Evropy, ale také to ukazuje, proč Rada Evropy podle mého je stále více mezinárodně ignorována. Eh, bohužel nyní řada Britů, včetně politiků, se domnívá, že je na čase aby Spojené království se vrátilo k otázce svého členství v této organizaci eh, s jejím soudem, eh, který tak zasahuje, tak intervenuje. Děkuji, pane Kol. Bylo to trošku rychlé pro tlumočníky. Nyní pan Bruno Golniš. Jak dlouho, pane předsedo? Kolik mám času? Jednu minutu. Vážený pane předsedo, náš parlament si osobuje právo dávat eh, Rusku lekci v oblasti lidských práv. Měl bychom se zamést před vlastním Prahem. Eh, pan eh, Tanok zmiňoval činnost pana Assange a Wikileaks. Já nesouhlasím se jejich kroky. Švédsko, Británie tady požádala jeho vydání ze Švédska. Eh, tak aby mohl být potom uvězněn v USA. A je to směšné, že dosud nebyl vydán, je totiž, je totiž obviněn z ze, ze sexuální obtěžování, ze, ze znásilnění dvou žen, uh, eh, so, že praskl prezervativ během, během sexuálního styku. Je evidentní, že pokud by tyto dvě mladé ženy nechtěly být v úzovkách znásilněny panem Assangem, tak uh, by asi se mu nemuseli nahé vkrádat do do luž, na lůžko. vidíme u tohoto příkladu, do jaké míry jsou pošlapávány osobní svobody. Vážený pane kolego, tady projednáváme otázku Ruska, říká předseda parlamentu. Pan poslanec Golniš bez mikrofonu. Mikro. Ja, ja. Dear colleague, dear colleague. Yeah, yeah. I understand. Vážený kolego, ano, chápu, ale na pořadu dne máme jednání o právním státu v Rusku, takže se velmi omlouvám, neměli bychom měnit téma uprostřed, uprostřed rozpravy. Omlouvám se vám, pane kolego. A nyní další řečník, paní Ria Omenrojten. Na jednu minutu, prosím. Pane předsedo, eh, děkuji. Pane předsedo, dnešní diskuse byla způsobena tím, že ruští představitelé v čele s prezidentem Medvěděvem Sami eh, tak často zdůrazňují potřebu modernizace Ruska a právního státu, ale existuje tolik konkrétních příkladů eh, toho, že k této modernizaci nedochází. Pane předsedo, Eh, jestliže eh, se podíváme na otázku korupce, která se zvyšuje, a to navzdory tomu, že existují zákony protikorupční, eh, vzhledem k tomu, že i nadále dochází k tomu, že jsou zatýkáni například lidé, kteří získali Zacharovovu cenu, Myslím si, že to všechno ukazuje na to, že tato modernizace se skutečně nerealizuje. Eh, proč eh, tedy eh, si nevšímáme toho, že tomuto vývoji se věnuje pouze několik věd, to znamená, že této otázce modernizace a právního státu se v těch našich jednáních věnuje pouze několik věd. Myslím si, že potřebujeme větší expertizu také na naší straně. V té zprávě, kterou vypracováváme o Rusku, Tady eh, v této zprávě bychom skutečně měli si trvat na tom, že musí být dodržovány zásady právního státu. Pane předsedo, vážení kolegové, já velmi lítám, že naše dnešní diskuse byla tak krátkodobě zařazena na náš pořad jednání. Takže paní vysoká představitelka tady dnes eh, nemohla být. Catherine Ashton eh, poslední době pracovala s radou na tom, aby v Evropské unii došlo k schválení eh, toho, jak bude v budoucnosti pokračovat naše partnerství s Ruskem. Ve světle její snahy o dosažení koordinované pozice Evropské unie si myslím, že by bylo smysluplné, kdyby tato debata nebyla vedena v její nepřítomnosti. Nikdo není tak strategickým důležitým partnerem Evropské unie jako Rusko z mnoha důvodů. A je potřeba tedy sledovat politický vývoj v této zemi eh, velmi pozorně. A já bych chtěl odkázat na pracovní program, který eh, vypracovali koordinátoři pro mm, partnerství pro modernizaci mezi Evropskou unii a Ruskem. V tomto společném pracovním programu je, eh, jsou obsaženy některé důležité přístupy, které by měly vést k posílení právního státu v Rusku. A to je také správný eh, přístup, jak eh, provádět eh, a využívat tohoto partnerství, které s Ruskem máme pro konkrétní potřeby občanů. Tato iniciativa pro modernizaci umožňuje užitečnou spolupráci různým mezinárodním partnerům Ruska. Měli bychom tuto příležitost využít také my Jeden kolega tady říká, že pokud má být modernizace trvalá, tak nemůže jít pouze o nějakou technologickou modernizaci nebo o to, jak modernizovat eh, ruské hospodářství, ale spíše tady jde o dodržování zásad právního státu. Teprve pokud podniky a občané budou mít eh, pocit, že se mohou spolehnout na právní stát, tak budou eh, Eh, provádět investice a budou sami eh, a samovolně takto dojde k procesu modernizace. Děkuji vám, říká pan předseda. A teď pan Jacek Protaševič na jednu minutu. Děkuji bardzo, paní převodničanci. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Podobně jako ostatní kolegové, kteří do posud hovořili, eh, naprosto souhlasím s tímto jasným prohlášením. Rusko je pro Evropskou unii strategickým partnerem, ať už jde o bezpečnost nebo ekonomiku. Je také jasné, že se velice zajímáme o situaci ve sousední zemi. A jsme svědky velice problematického vývoje. Jenom tři procenta Rusů se domnívá, že mají vliv na politický vývoj země. 60% Rusů říká, že nemohou efektivně prosazovat svá práva a 82% říká, že úředníci nedodržují existující legislativu v Rusku. To je velice špatný obrázek situace v zemi, která je pro nás tak důležitá a jejíž vývoj je pro nás tak podstatný. Ale vývoj nestačí. Hospodářský vývoj sám o sobě nestačí. Právní stát je nesmírně důležitá otázka a musíme se na tuto otázku soustředit, tak jak je tomu u jiných sousedů. Pan Gáler, jedna minuta. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, a kromě spolupráce v oblasti hospodářství a dalších oblastí se považuji za velice důležité, abychom opět a opět hovořili o právním státu v Rusku. V posledních týdnech jsme hovořili hodně o stabilitě ve Středomoří a definovali jsme to, co stabilita není, totiž um, autoritářské struktury. Ale zároveň se domnívám, eh, že to platí i v Rusku. V Rusku dochází k pronásledování novinářů a lidí, kteří chrání lidská práva. A z tohoto důvodu je podle mého názoru vždy ten správný čas, abychom o těchto problémech hovořili. Já doufám, že při operativních vztazích, které budeme mít v následujících letech s Ruskem, doufám, že při těchto kontaktech budeme opět a opět říkat Rusku, že skutečně vydává mnoho šanc, pokud neprosazuje právní stát. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Kelam. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Desítky nezávislých novinářů a aktivistů byly zavražděni v Rusku. Estemirová, Magnický, Poster a další. Ale ani jeden vrah nebyl potrestán. Kremelský režim se nesnaží prosazovat spravedlnost a transparentnost a tím může být považován za spoluviníka. Natália Vavasielova byla obviněna a v souvislosti se soudem Chodorkovského poukazovalo na to, že e, soudci byli přinuceni učinit takové rozhodnutí, jaké učinili ti, kteří jsou zodpovědní za případ Magnického a další případy, musí být eh, potrestáni tak, abychom mohli říci, že v Rusku je transparentnost a právní stát. Eh, Rusové jsou velice um, obezřetní, a pokud jde o uh, potenciální zrušení um, liberálního vízového režimu. A to ukazuje, že má EU velký tlak. Pan Watson. Děkuji, paní předsedkyně. Celá řada poslanců vnímá Rusko eh, jako důležitého partnera a doufali jsme, že po pádu berlínské zdi se Rusko přiblíží Evropské unii. Nicméně se to bohužel nestalo a eh, Rusko si vybralo vlastní směr a je to směr, který nás znepokuje. Především nás, kteří chceme, aby tam panoval právní stát, svoboda a demokracie. Komisař před námi má mnoho zkušeností eh, se, s kontakty s Ruskem. Já doufám, že komise bude tlačit na vysokou představitelku, aby eh, přijala novou politiku vůči jakékoliv zemi, která neustále porušuje hodnoty, které prosazujeme my. A snažme se s nimi spolupracovat eh, v oblasti obchodu, ale tlačme na ně také v oblasti lidských práv a nedovolme, aby jejich přední představitelé prali své peníze prostřednictvím evropského bankovního systému, aby vzdělávali eh, své děti eh, eh, na našich univerzitách nebo aby jezdili k nám na dovolenou. Pokud to budeme aplikovat vůči všem autoritářským režimům na celém světě, posuneme se směrem k tomu, čemu bychom mohli říkat etická zahraniční politika. Mrs. Hautala. Paní Hautala. Uh, I join colleagues. Já se připojuji ke kolegům, eh, kteří volají po inteligentních opatřeních vůči autoritativním režimům, které porušují lidská práva. A já bych chtěla se zeptat přítomných představitelů, jste ochotni přijímat opatření proti těm, kteří porušují lidská práva, tak jak to žádal parlament ve své rezoluci z 15. prosince, kde se mimo jiné hovoří o eh, zmražení prostředků a nevydávání víz 60 představitelům režimu, kteří možná mají něco společného s případem pana Naznického. Mě by zajímalo, zda se někdo chopí eh, této iniciativy. Třeba eh, Viktor Danikin v oblasti eh, rozsudků vůči Chodovkovskému nebo Lebeděv. Toto by skutečně také mělo být zmíněno. No, pan Paska. Děkuji, paní, kolegyně, paní předsedkyně. Rusko je jedno z nejvýznamnějších partnerů Evropské unie Demokracie zde nemá dlouhou tradici a Rusko se teprve zvyká na demokratickou zprávu. Musíme se také uvědomit, že tato země stále zápasí s přetrvávajícím islámským terorismem a proto postavení silových a bezpečnostních složek je zde významnější ve společnosti než u nás. Z tohoto pohledu odchylky od našich eh, zaužívaných standardů fungování demokratického státu je třeba posuzovat citlivě. S ruskými přáteli je správně hovořit o všem, co nás trápí eh, při pohledu na Rusko. Tento dialog všem musí být věcný, partnerský a motivovaný o snahou o zlepšení demokratického systému v Rusku a nikoli poučováním z pozice samozvaného dezorce demokracie ve světě hovořit s Ruskem jako s přítelem, korektně, otevřeně a slušně. Měli bychom mít společný zájem na eh, pokoji, míru a prosperitě v Evropě. Děkuji vám. Mr. Tarant. Pan Tarant. Děkuji vám. Já se domnívám, že pan Scholz eh, sepsal eh, rezoluce, která je velice podložená a dochází ke správným závěrům ale možná jsem nepochopil, co chce říct pan Fleckenstein, poněvadž pokud já se nemohu podle jednacího řádu eh, zeptat, chci se zeptat nyní. Ehm, byl tady návrh, abychom eh, tuto rezoluci podpořili, anebo byl to opak? To by mě zajímalo, děkuji. Mr. Fleckenstein, would you like to ask? Eh, pane Fleckensteine, přejete si odpovědět? I didn't listen. Sorry. Omlouvám se, já jsem neposlouchal. But I, ca- but I come back to you I'm, I'm give Mr. Tarrant the chance to... E, e, já mohu umožnit panu Tarantovi, aby zopakoval svoji otázku. Prosím. Takže pane Tarante, pane Fleckensteine, nebylo mě jasné, jestliže navrhujete, abychom podpořili tuto rezoluci e, z pana Šulce a dalších, anebo jste na nás eh, spíše apeloval, abychom ji nepřijímali na tomto zasedání. Děkuji vám. Pan Fleckenstein? I will vote for the resolution, yes. Já budu hlasovat pro tuto rezoluci. Thank you. Uh... Děkuji vám. Tím eh, končí Catch the Eye a nyní se obracím k vysokým představitelům, aby, pokud to přejí, aby reagovali. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu. Především vám chci poděkovat za eh, otázky v této debatě, které šly přímo k jádru věci. Já jsem přesvědčená, že Evropská unie eh, musí hovořit o těchto našich obavách na všech úrovních eh, kontaktu s Ruskem. Nemůžeme eh, tady hovořit nějakým rozčíleným způsobem, ale máme tady konkrétní konkrétní věci. Jsme strategickým partnerem Ruska a to znamená, že musíme se připravit také na řešení obtížných problémů. Dovolte, abych řekla, že mě v této debatě potěšily zejména dvě věci. Za prvé, nikdo nezdu, nespochybňoval to, že Rusko je významným strategickým partnerem EU. A za druhé, poslanci se obecně shodují na tom, že modernizace, eh, rozvíjení demokracie a právního státu v Rusku je v procesu, že ještě neskončilo a že je třeba na tom dále pracovat. Já určitě všechno to, co zde bylo řečeno, předám eh, vysoké představitelce Komise pro zahraniční vztahy, aby mohla na tomto stavět. Já jsem přesvědčena, že 24. února, kdy eh, bude v Bruselu vysoká návštěva z Ruska, že nám poskytne příležitost k tomu, abychom hovořili o těchto důležitých věcech. Chci ještě dodat to, že Ruskem se eh, Rada pro zahraniční záležitosti zabývá neustále už od minulého roku pravidelně debatujeme problémy s našimi strategickými partnery. Už eh, například eh, v září minulého roku jsme začali s tím, s touto pravidelnou výměnou a já doufám, že eh, pan předseda Rompoy bude pokračovat. Chtěla bych ještě odpovědět na otázky některých poslanců. Paní Hautala, vysoký představitel a místo předseda komise pro lidská práva. Tady musím říci, že eh, parlamentní rezoluci bereme velice vážně. Eh, případy Danický a Trifonova musí být eh, vyřešeny a rada tomu určitě věnuje zvláštní pozornost. Jde o záležitost, která se musí řešit na všech úrovních, nejenom dvakrát ročně, ale skutečně na všech úrovních. Jakékoliv rozhodnutí o restriktivních opatřeních, eh, tak to bude muset přeskoumávat celá rada a tyto instrumenty je třeba používat eh, rozvážně a moudře. Eh, především nyní apelujeme na Rusko, aby zajistilo vyšetření těchto případů paní Omen Reuten. Pokud dovolíte, lidská práva, jak jsem řekla, jsou eh, jádrem jednání nové smlouvy a opět eh, budou, eh, bude o nich jednáno z mnoha aspektů. Rusko se zavázalo respektovat lidská práva, včetně práv menšin a toto bude velice významným tématem tohoto dokumentu této nové smlouvy. Eh, paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci, dovolte, abych závěrem shrnula eh, něco z toho, co jsem řekla dříve. Právní stát a nezávislost eh, soudnictví musí zůstat středobodem modernizačního úsilí, které probíhá v Rusku. Evropská unie musí být připravena podporovat Rusko v tomto úsilí svoboda projevu, shromažďování, to jsou základní stavební kameny. Rusko by mělo plnit své právní závazky vyplývající z členství v Radě Evropy, OSCE a OSN. E, toto všechno jsou pro nás zdroje hlubokého znepokojení. Eh, musíme nadále podporovat Rusko v tom, aby vytrvale zlepšovalo situaci v této oblasti. Je důležité mít na paměti, že navzdory ovšem mnohým obavám eh, je zde mnoho výzev, eh, jimž Rusko čelí, ale mezi nimi nacházíme také pozitivní vývoj. Musíme brát za slovo prezidenta Medvedeva a pokračovat v konstruktivním dialogu s Ruskem v oblasti lidských práv pokud víme o případech, eh, musíme eh, tomu věnovat pozornost. Já vám všem děkuji a eh, my budeme informovat řádně vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční záležitosti. Děkuji vám, tímto končím debatu a hlasování proběhne dnes ve 12 hodin, pardon, hlasování proběhne ve čtvrtek po poledni. E, nyní přerušuji zasedání do 12. hodiny e, dnes. Děkuji.